prolomit moc kapitálu. Děkuji. Tímto eh, ukončujeme naše dnešní zasedání a budeme pokračovat zítra ráno 9 hodin. Pořad jednání je zveřejněn a naleznete ho na webových stránkách Evropského parlamentu a tímto uzavírám dnešní zasedání.